Bueno, tras eh, este intercambio. Díky této výměně názoru, kterou jsme vedli s oběma pány, se domnívám, že můžeme již zahájit to, co by měla být závěrečná diskuze na našem výboru o této dohodě o politickém dialogu a spolupráci s Kubou. Budeme hovořit o usnesení, která by měla eh, tento souhlas doprovázet a ty pozměňovací návrhy. Pravdou je, že to nebylo tak snad. Nepočítalo se nejprve s tím, že eh, bude doprovázena ta dohoda usnesením, ale tak se rozhodla většina členů parlamentu. Já se domnívám, že jsme dosáhli rovnovážného návrhu, kde se hovoří o politické dohodě a ne o politické situaci, a to je nesmírně důležité usnesení, doprovází náš souhlas k uzavření dohody. My tady se nevyjadřujeme k politické situaci na Kubě. Tady to bych ráda zdůraznila, to je skutečně zcela zásadní věc Chci poděkovat všem kolegům za spolupráci. Usnesení mělo 164 pozměňovacích návrhů, většina z nich z EPP, některé z liberálů, pět od zelených, pět od GUE a pět od kolega Kastala. 89 bylo zapracováno do 25 kompromisních návrhů, které jsme připravili. Dalších 20 pozměňovacích návrhů rovněž bude eh, zpravodajkou podpořen. To znamená 102 pozměňovacích návrhů bylo ze 100 schváleny buď s pravodajkou a nebo zohledněny v kompromisních návrh. Ani prostě ten počet zase není tak důležitý, důležitější je obsah. Já jsem se snažila maximálně smířit ty obavy i zájmy vás všech, to, co jste všichni uh, Eh, vyjádřili a je to velmi komplikovaný přístup v tomto parlamentu, eh, protože tady máme velmi různé názory eh, v jednotlivých politických skupinách a jako vždycky se kompromisní návrhy snaží spojit maximálně možný dosažitelný kompromis. Proto se dělají kompromisy, ale je třeba také ustoupit. 19. jsme se sešli na dalším zasedání se stínovými zpravodaji a poté, co jsme zanalizovali kompromisy, které jsem předložila a navrhla. Někteří kolegové z EPP a z ALD eh, chtěli eh, začlenit ještě nějaký nový prvek a já jsem požádala eh, oba stínové zpravodaje, aby mi zaslali písemně své připomínky a paní kolegyně z ALDE E, mi je zaslala a já jí za to veřejně děkuji. Ale ráda bych také zdůraznila to, co jsem řekla na schůzce se stínovými zpravodaji a co jsem opakovala při všech příležitostech když jsme se sešli, eh, stále jsem trvala na svém kritériu. Já jsem tedy používala několik kritérií pro to, zda zavést, zda zapracovat určité návrhy pozměňovací kolegu do kompromisu. První kritérium, to jsem vyjádřila v úvodu. Hovoříme tady o usnesení doprovázející dohodu nebo souhlas s dohodou o politickém dialogu. O tom se tady hovoří a proto celá řada záležitostí zůstá mimo tuto dohodu o politickém dialogu. E, také jsem zamítla návrhy, které byly vyloženě deskriptivní, popisující situaci na Kubě, e, právě protože to není funkce a úloha tohoto usnesení. Také jsem odmítla zahrnout specifické případy, které se odkazovaly na lidská práva a eh, o, to jsme, o tom jsme hovořili se Stavrosem. Je třeba do budoucna prostě mm, strukturovat tento dialog eh, v oblasti politických práv, práv s kubánským lidem. Je důležité, abychom to sledovali, abychom eh, sledovali, k jakému pokroku dojít, ale nemyslím si, že konkrétní případy by měly být uvedeny uvedeny v tomto usnesení, což zdaleka neznamená, že bychom se tím nezaobírali, ale není to předmět usnesení. Upravovala jsem kompromisní návrhy, které z hlediska mé politické skupiny jsou významné. nemohla jsem zahrnout, nemohla bych bývala zahrnout většinovou pozici naší skupiny, aniž bych prostě nestrukturovala takovou většinovou pozici tohoto parlamentu. Tak protože tady jsou přístupy velmi rozličné. Jak už jsem řekla, většina politických skupin tohoto parlamentu chce vidět změny na, Kubu, na Kubě. No to je zjevné. Chtějí vidět transformaci. Chtějí vidět transformaci kubanského systému, ale především chtějí vidět zlepšení života Kubánek a Kubánců. To je vlastně všem politickým skupinám společné. Ale ne všichni chtějí se vydat stejnou cestou. A proto bylo třeba se skupit. prostě ty návrhy eh, do těch, eh, u kterých jsem se domnívala, že můžeme mít většinový přístup. Eh, zároveň se domnívám, že my všichni chceme, a protože všichni chceme, aby se lépe dařilo kubánskému lidu, všichni chceme, aby došlo k lepšímu přechodu k demokratickému systému a tak dále, tak dále. Nejlepším systémem k tomuto dosáhnout, je podle mě systém politického dialogu. Nevidím žádnou výhodu v tom, co by, jakou výhodu by měl, kdybychom torpédovali tento dialog. Protože dialog je vždycky lepší než žádný dialog. A dialog, jak říká už to slovo jako takové pro dialog, je potřeba vést dialog z obou stran oceánu. Takže Protože bez dialogu by asi bylo trochu obtížné, aby Evropská unie mohla doprovázet ten proces. Když nebude žádná dohoda, no tak Evropa bude daleko vzdálená té možnosti, sledovat ten dialog a um, nebude vůbec moci nějakým způsobem ovlivňovat tento přechod demokratický. Teď rychlou perspektivu těch kompromisních návrhů. Z těch 25 kompromisních návrhů, které předkládám, 8 z nich se týká lidských práv prostě to jsme zapracovali ten duch těch pozměňovacích návrhů kolegů. Eh, prostě, aby se na Kubě stabilizovala, stabilizovala situace s lidskými práci, to je kompromis 4 a 5, aby Kuba dostávala svým závazkům. Ehm, potom, co se týče zásadních svobod, ekonomické modernizace a lepší podmínky pro život kubánského lidu, to je v kompromisu 8 a 24. V kompromisu 11 se opět, opět hovoříme o zásadních svobodách, o svobodě vyjadřování, schromažďování se, združování se, stejně tak jako o účasti občanské společnosti bez restrikcí, bez omezení a také hovoříme o ombudsmanovi. Ve 13. hovoříme o nezbytnosti podpory demokratických hodnot, to opakujeme několikrát, 15 až 20 opět svobody a účast občanské společnosti. Třikrát až čtyřikrát jsme opakovali stejný princip. Ve 22 hovoříme o obavách týkající se situace s lidskými právy. Co se týče dohody o politickém dialogu a naše očekávání. Tady jsme vyjádřili především ty obavy týkající se situace s lidskými právy. Co se týče našich cílů, samozřejmě, že máme cíle jako Evropská unie, že, která předkládá, která iniciuje tuto dohodu. V kompromisním návrhu 9 využívá, používáme jasný jazyk pro tento typ dohody. Hovoříme o hospodářském a politickém přechodu a také o posilování dialogu s občanskou společností, která může podporovat tento přechod k demokratickému systému. A jak už řekli kolegové přímo, tady hovoříme o demokratickém přechodu. A já si myslím, že jaksi nemůžeme jít dál, to by bylo už neopatrné. V desíce podtrhujeme že obě strany eh, podepisují dohodu závaznou, čili závazky, to už jsou na obou stranách. Stejně tak jako kompromisní návrh 7 a 21 ve 14 a 23 hovoříme o hospodářské liberalizaci a o podmínkách pro investice. Dále hovoříme také o delegaci, které Evropský parlament chce vyslat. Takže v kompromisním návrhu 12, to je také kompromis, tak bych ráda, abyste se na to podívali. Tady žádáme odpovědnost, specifickou odpovědnost, posílenou odpovědnost SVČ před parlamentem týkající se postupu v dohody. To znamená specifický postup ve sledování této dohody, která má mm, velkou politickou sensibilitu. Myslím si, že existuje veliký koncensus v parlamentu eh, vůči této dohodě, která stejně už byla podepsána a stejný souhlas, který také panoval mezi členskými státy. A tak to bylo stejné už před 20 lety. Zatímco společn, během toho, co společný postoj platil více než 90 dohod s Kubou, podepsalo 22 členských států. To znamená, že bych ráda, aby mý kolegové pokračovali ve vývoji úsilí v podpoře kompromisních návrhů, protože já si myslím, že toto je skutečně tam ten maximální základ, kterého jsme mohli dosáhnout pro pokročení. Já si myslím, že je důležité, aby se tady udržela konherentnost. Nemůžeme jednou rukou otvírat dveře a druhou rukou tyto dveře zase zavírat. My chceme dialog s Kubou na vysoké úrovni, i co se týče lidských práv i co se týče svobod. A chceme, aby tento parlament to mohl hodnotit, aby tedy výsledky byly hodnotitelné. To je můj postoj a velice ráda si vyslechnu mé eh, kolegy. Zdá se mi důležité, abyste věděli, že velvyslanec Evropské při Evropské unii v Havaně Eh, zná toto rozhodnutí a jsem přesvědčena, že budeme moci nalézt tu nejlepší cestu pro to, aby skutečně Kubánky i Kubánci měli lepší život. No. Thank you to the rapporteur. Then we go to the... Děkuji vám, paní zpravodajko, a nyní ke stínovým eh, zpravodajům. První je za EPP ED. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, já bych e, rád vyjádřil lítost nad tím, že jsem tady nemohl být od začátku, protože bohužel letadlo mělo spoždění. Mm, e, protože mm, mm, doufám, že pan komisař se nevyhl aspektům k situaci na Kubě, protože Nechci tady tady být kritický. E, já chci znovu tedy vyjádřit tu omluvu, že jsem to nebyl od začátku a hned e, začnu hovořit ve jménu mé skupiny EPP. E, byl jsem odpovědný za naši skupinu při vědomí toho, že to je nesmírně obtížná úloha a proto naše zpravodajka také měla velmi obtížnou roli. Ona Paní zpravodajka se snažila nalézt rovnováhu, protože ano, je tady obecná dohoda, to je pravda, ale e, Někdy si nejsme jistě, zda procesní normy, stejně tak jako v tomto případě, umožní, aby dohodu doprovázelo usnesení, kde mohou mít různé strany různý přístup. Není to poprvé, kdy hovořím k tomuto tématu, ale rád bych zdůraznil, že moje skupina samozřejmě eh, chce podpořit eh, souhlas s touto dohodou. Eh, z zcela jasných důvodů je to historická příležitost. Někdy je třeba využít dohody a někdy je třeba zase trochu ustoupit, jak to je třeba případ naší zpravodajky. A je třeba dopracovávat se vždy důvodů. Já také se budu snažit vyvinout maximální vyvíj úsilí a věřím, že paní zpravodajka eh, si to uvědomuje, protože i ona se snaží hledat kompromisy. Eh, chtěl jsem poděkovat paní zpravodajce za to, že zpracovali četné kompromisní návrhy, ehm, které svědčí o velmi dobrém záměru a o tom, eh, o snaze zapracovat tedy názory těch i o nich politických skupin. Bude třeba vyvinout úsilí proto, abychom také akceptovali určitou měkkost těch důvodů, ale abychom nepropásli to historickou příležitost, které čelíme. Je to příležitost k tomu, aby Kuba se mohla vydat na tuto cestu, na které se podílí jak USA, tak Evropská unie. A jedně ruku v ruce tak může kubánský eh, režim dosahovat změn. Eh, s paní zpravodajkou na posledním zasedání eh, jsem jí dal písemný návrh k našim kom, naše tedy připomínky ke kompromisním návrhům. Více než co se týče pozměňovacích návrhů jako takové, spíš jedná se tady o různé postoje, pocity, které mají jiní členové naší skupiny, legitimně vyjádřené a také rozumné. Nelze nikdy zapomínat na to, že nelze nikomu nic vnucovat. A je třeba také říci, že někteří členové mé skupiny, kteří jsou trošku náročnější, a já jim dávám za pravdu, kteří by chtěli jaksi posílit určité návrhy. Samozřejmě, že se tady jedná o věci, které se obtížně říkají, ale na druhou stranu je nemožné hovořit o Kubě a nehovořit o politických vězních. Není možné prostě eh, dělat, že nic neslyšíme. Podívejme se přeci, kdo dostal Eh, cenu eh, Sacharovou eh, dáme v bílém. Je třeba, abychom slyšeli i jejich hlasy. Hmm. Je my se domníváme, že politika občas znamená umění nemožného. A proto v určitých kompromisních návrzích, které dáme my jako reakce paní zpravodajce, Eh, chceme, budou věci, kterým se nelze vyhnout. Domnívám se, že všichni očekávají, že tato usnesení eh, bude transparentní, závazné, v té dohodě jsou vzájemné závazky, ale já si myslím, že to je obecný přístup. Ale eh, tak, jak vidím, kubánské orgány. Tady prostě není e, nějaký závazek kubánských orgánů, že se budou chovat jinak politickým vězňům. E, Raul Castro, e, šéf státu říce, jak, o jakých politických vězních hovoříte? Zítra budou volní na ulici, no ale tak to vůbec není. Technika je provizorně některé zadržet, pak je zase propouštět Eh, dochází také k pronásledování eh, míromilovných eh, občanů. Je, pane předsedo, no, já se vynasnažím o maximální úsilí, aby možná, že někteří mají jiný názor než já, ale snad se nám podaří najít takové řešení, aby toto usnesení pojednávalo o zásadních věcech, abychom nepromeškali tu historickou příležitost, abychom mohli umožnit Kubě nový postoj, eh, abychom tedy opravdu tuto příležitost nepropastli. Thank you. Děkuji, dalším řečníkem jsem já, protože jsem i stínovým eh, zpravodajem. Eh, já chci poděkovat paní zpravodajce za veškerou odvedenou práci. My jsme několikrát zdůraznili, že k tomu budeme přistupovat eh, s otevřenou myslí, ale současně považujeme tu lidskoprávní pasáž za tu nejdůležitější část dialogu, i když ostatní ekonomické, sociální, kulturní faktory jsou také eh, důležité. A proto EKR předložili několik pozněvacích návrhů. Některé jsou ode mne, jiné od skupiny jako takové nebo jiných poslanců. Budeme rádi, když je zohledníte a nadále budeme asi vyvíjet jistý tlak, abychom vytvořili správnou rovnováhu mezi oběma zprávami, to znamená eh, pokračování jednání na straně jedné a cíl EKR. A těšíme se na další spolupráci. Doufáme, že nalezneme kompromis, abychom také podpořili eh, zprávu jako celek. A tolik tedy eh, připomínky za skupinu EKR a nyní, co by předseda, opět uděluji slovo eh, skupině ALDE, paní eh, Gimines, prosím. Děkuji. Chci poděkovat eh, paní zpravodajce Valenciano Jistě, že dělá všechno to, co je v jejich silách, abychom pokročili dál, jsem si jistá. Tím, že se snaží maximálně mm, akceptovat eh, nebo zapracovat postoje dalších, já si myslím, že se pohybujeme ve směru dohody, o tom jsem si jistá, budeme pracovat na kompromisech. My ale nechceme, aby prostě vyzmizely věci, které jsou nesmírně důležité a na které nelze zapomenout, které nelze vynechat. My chceme zachovat zcela jasný postoj, protože kdybychom to tak neudělali, tak bychom vlastně selhali i v očích našich přátel kubánských, například nositelů Sacharovovy ceny, tak jak to připomněl tady kolega. Proto chceme takové usnesení, které by doprovázelo dohodu, a teď máme příležitost tomu, abychom sem začlenili celou řadu věcí a to je důležité. My chceme určitou doprovodnou formu, eh, kterou pochopí kubánští lidé a ne, aby to byl nějaký doprovod pro diktaturu. Mm, já se domnívám, že budeme postupovat konstruktivně a že se nám podaří dospět k dohodě. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Jiménez. A nyní má slovo skupina zelených, pan Otrazon. Děkuji mnohokrát. Nejprve stejně tak jako kolega Luis de Grandes se chci omluvit za to, že jsem dorazil později na tuto diskusi eh, se diskusí s vysokým ehm, zástupcem s panem komisařem, ale chci moc poděkovat paní zpravodajce za mm, výbornou práci, dělá skvělou práci a mm, opravdu vždy obhajovala strukturovaný dialog s Kubou a vidíme, jak důležité je, abychom i jí naslouchali a dávali naše názory. Nechci opakovat to, co tady už tu zaznělo, i to, co jsme říkali v předešlých debatách. To, co chtěli, chci říct si ve jménu mé skupiny, je, že kompromisní návrhy, které předložila paní zpravodajka, jsou velice významné, nám se jeví konsensuální, ale trváme na tom, my se domníváme, že otevření nových vztahů s ostrofem ze strany Evropské unie musí být doprovázena zcela zjevně co možná nejširší podporou z tohoto Evropského parlamentu. A proto je přání mé politické skupiny, aby tento text měl eh, maximální konsensus. Ale zároveň, a už jsem to řekl při mnoha jiných příležitostech, byla by špatná zpráva, kdybychom řekli, to je výborné, že prostě dojde ke zprávě, ano, je to dobrá zpráva, to uznáváme všichni, že prostě tato dohoda je dobrá, ale myslím si, že si musíme uvědomovat, že by nemělo smysl podpořit dohodu a na druhé udělat nějaké usnesení, které by bylo naprosto protichudné proti té vůli zahájit tuto novou etapu. Eh, samozřejmě situace s lidskými právy způsobuje obavy nás všech ale v kompromisních návrzích, v kompromisních návrzích je, myslím si, osm z nich týkajících se lidských práv. A, mm, a e, myslím, že nikde jinde se o tom nehovoří tak vyčerpávajícím způsobem s jinou zemí jako tady. E, takže mm, bychom neměli eh, přispět spíš k rozpliznutí toho textu. Na jedné straně chceme dosáhnout širokému, k široké podpoře, eh, musíme si uvědomit, že Evropská unie již pracuje v určitém rámci a celá řada zemí už spolupracuje s Kubou. Máme tady určité šéfy vlád, kteří již mají potvrzené návštěvy ostrova a ani jeden z nich určitě nezmění a své rozhodnutí jet na Kobu eh, jedině na základě toho, jaké bude naše usnesení. Já tedy rozhodně podporuji úsilí paní zpravodajky a budeme s ní i nadále spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji, pane Ortasone a nyní má slovo pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Pan de Grandes velice dobře vysvětlil, jaký je postoj naší politické skupiny. No, eh, víme, jak se snaží Evropská rada, SVČ a eh, parlament má dát tedy svůj souhlas eh, k této dohodě. Já tady nevidím žádnou potíž v tom, aby, eh, byl, eh, aby mohla vstoupit v platnost tato dohoda. Také se domnívám, že Evropský parlament má právo předložit svůj, své, své stanovisko. Stanovisko, které eh, nemá za cíl buď uspokojit, anebo neuspokojit kubánskou vládu. Tak, jak eh, jsme tady již také slyšeli za zavřenými dveřmi z úst specifického reprezentanta pro lidská práva, na Kubě se mnoho věcí mění, ale myslím si, že to, co musíme dělat, je postupovat koherentně. Já bych tedy Kubu nežádal, o něco jiného, než to, co žádal Evropský parlament od jiných zemí eh, v případě uzavírání dohod o politickém dialogu. Jenom se domnívám, že eh, etapa, v níž se nacházíme teď, je, že bych rád požádal paní zpravodajku jako jeden z těch, co podepsali pozměňovací návrhy, aby mobilizovala svou ochotu, kterou už částečně prokázala pro ochotu zapracovat také naše připomínky, aby tento parlament se mohl projevit stejně tak, jako u minulých příležitostí, u podobných dohod a je, myslím, úplně jasné, že nikdo nechce torpédovat tuto dohodu. Je třeba, abychom byli připraveni eh, tak, aby tato dohoda mohla být ratifikována mezi Evropskou unii a Kubou, protože mm, eh, to stávající situace je anomální. Děkuji vám. Děkuji vám. Chtěli by se vyjádřit ještě další kolegové. Tomu tak není. Paní Valenciano, chcete to uzavřít? Mm, bueno, la verdad es que pravdou je samozřejmě, já vždycky jsem připravena eh, studovat nové návrhy, když se musím přiznat, že mám dojem, že už jsem prostě do, dospěla k maximu možnému co je tedy to minimálně nejkoherentnější. Tím problémem tady je koherentnost. Když někdo říce, ne, ne, s dohodou nemám problém. No dobře, ale tak eh, to dáme tolik, dohod do paralel, to, tolik problému do paralelního textu. A eh, to, to znamená, že v jednom textu říkáme něco jiného a v druhém textu něco jiného. Toto je dohoda o politickém dialogu. Není to hospodářská dohoda. Nelze zaměňovat jednu věc druhou. A pan Salfranka to ví velice dobře. Toto je dohoda pro zahájení všeho toho, co chceme s Kubou zahájit. Není to obchodní dohoda, která má vyžadovat to, to a to. Ne, je to forma dialogu a v kontextu tohoto dialogu musí dojít k těm změnám. Není to totéž, co jsou hospodářské dohody. To je daleko vzdálené než to, co se týká obchodních dohod. Ale samozřejmě až do poslední vteřiny, Vyjednávání budou pokračovat vždy za, zadrž, za dodržení zásady koherentnosti. Chceme-li zahájit novou etapu s Kubou, otevřeme ji a text doprovázející tuto etapu je třeba skonzolidovat tu situaci, sná ovlivňovat, obhajovat naše hodnoty a tak dále a tak dále. Toto všechno, ale musíme si uvědomovat, tak jako tak už tady řekl kolega, že to už je skutečností. Vždyť některé členské státy už se nacházejí v daleko rozvinutějším dialogu s Kubou. Až aby my, a že my můžeme hájit za sady tohoto parlamentu je třeba dělat to na základě konkrétních věcí, které se již dnes dějí mezi Evropskou unii a Kubou. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Valenciano. A e, na závěr této debaty bych chtěl ohlásit, že 20. června budeme hlasovat o zprávě ve výboru AFED a konečné hlasování na plenárním zasedání pravděpodobně proběhne v červenci. Nyní bychom mohli přistoupit k bodům číslo 8 a 9, ale jsme na tom příliš brzy. To znamená, že ve tři čtvrtě eh, na pět, tedy eh, nyní, eh, přeruším schůzi a v 17 hodin budeme opět pokračovat, vzhledem k tomu, že náš zpravodaj pan Tanok ještě není přítomen. Takže přerušuji schůzi, začneme opět v 17 hodin a děkuji za účast panu Šéfrovi.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

We will resume the meeting with... Dámy a pánové, budeme pokračovat v naší schůzi a sice bodem číslo 7. Pardon, z body číslo 8 a 9 opravuje se pan předseda 8 a 9 dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé. Evropská unie a Nový Zéland eh, stále ještě chtějí udržovat své eh, letité eh, významné vztahy a tato dohoda mezi Novým Zélandem a Evropskou unii byla podepsána v roce 2016. Bude to perspektivní politický rámec pro vztahy, pokrývá oblasti vzájemného zájmu, globální bezpečnost, boj proti terorismu, lidská práva, ekonomická spolupráce, obchod, klimatické změny, spolupráce ve vědě a technologií a e, jednání o volném obchodu mezi oběma e, subjekty budou zanedlouho zahájeny. zahájeny. Pan Eh, English, eh, novozelandský eh, premiér, navštívil v lednu Brusel a to teprve měsíc po převzetí svých oficiálních funkcí připisuje našim bratráním vztahům velký význam. A nyní bych chtěl dát slovo zpravodaji za AFET panu Tanokovi, který sepsal návrh doporučení a ta má formu doprovodného usnesení. Děkuji vám, pane předsedo. Dohoda o partnerství o vztazích a spolupráci eh, eh, jinak eh, známa pod zkratkou PAK mezi Evropskou unii a Novým Zélandem je vítaná iniciativa. Nový Zéland je jedním z nejtěsnějších partnerů EU, sdílíme spojené společné zájmy a mm, stavíme na společné deklaraci v roce, z roku 2007, eh, kde také stvrzujeme tyto těsné vazby a umožňuje to také eh, těsnější spolupráci a ministerský dialog. Jsem rád, že nyní eh, jsme mohli předložit usnesení a to na základě postupu souhlasu parlamentu a tím stvrzujeme podporu pro dohodu a vyjadřujeme jako parlament hlubokou solidaritu s Novým Zélandem jako zemí. Park pokrývá celou řadu oblastí, eh, o které máme zájem a má obdobný rozsah jako, jako dohoda o strategickém partnerství s Kanadou, eh, kde jsem také byl zpravodajem za výbora parlament. Tyto oblasti obsahují boj proti terorismu, organizovanému zločinu, boj respektive podpora globálnímu rozvoji, boj proti terorismu a boj proti klimatickým změnám, podpora udržitelného rozvoje. Nový Zéland je lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vytkl si ambiciozní cíle, pokud jde o výrobu eh, energie z obnovitelných zdrojů, což je velmi obdobné jako u našich členských států. Tento důraz na boji proti klimatickým změnám a mm, podpora eh, biodiverzity a udržitelného rozvoje je také velmi zřetelná v rámci park a já tento přístup podporuji. Článek 50 se zaměřuje na spolupráci, na podpoře dohody VTO o aplikaci eh, sanitárních a fitosanitárních opatření. Eh, eh, také obráží mm, význam, který přisuzujeme této oblasti. A také Rámcová dohoda z roku 2012 je důležitá, protože umožňuje Novému Zélandu, aby přispíval do misí eh, společné zahraniční a obrané politiky EU, což je důležité při zachovávání míru a bezpečnosti na celém světě. A to je role, která je velmi působivá vzhledem k malé velikosti nebo rozloze Nového Zélandu. Přínos eh, k velmi eh, významným misím Atalanta a EUNAFOR eh, eh, byl skutečně významný a těšíme se na další příspěvky to, te, tohoto druhu v oblasti společné bezpečnostní a zahraniční politiky. A Evrops, Nový Zéland také hrál roli v Afganistánu v rámci policejních misí a vzniklo to vlastně, respektive park byl podepsán projednán v roce 2016 v říjnu v Bruselu. Pokud je o usnesení, myslím, že mluvím za většinu parlamentu, mm, když konstatují, že politický tón obráží také mm, e, sympatie, které pociťujeme vůči Novému Zélandu a vztah mezi EU, členskými státu a Novému, Novém Zélandu e, jsou velmi důležitá. Zítra bude termín e, pro uzávěrku a já se pokusím ještě eh, doplnit další pozměňovací návrhy, zejména v oblasti národních a regionálních iniciativ, které podporují obě strany. Doufám, že většina pozměňovacích návrhů od nás i ostatních skupin budou také konstruktivní vůči vztahům EU Nový Zéland. Věřím, že podepsání park je nejenom pozitivní vývoj v rámci spolupráce, ale je to součást širšího rozvoje a eh, příběhu úspěchu Evropské unie protože chceme efektivně spolupracovat na dohodách s třetími zeměmi, jak z hlediska politické spolupráce, ale také volného obchodu. Eh, CETA a SPA v Kanadě nevyšly a proto eh, toto bude eh, vlastně začátek aktivní spolupráce s Novým Zélandem a také to bude určitá příprava na vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem a Austrálií a dalšími zeměmi. Proto jsem smutný, že mm, Spojené království eh, zanedlouho zahájí jednání o Brexitu a eh, v eh, mé zemi jsou stále ještě lidé, kteří se domnívají, že vznikne mm, vlastně druhý Commonwealth. Pravdou je, že nyní bude muset Spojené království bilaterálně vyjednávat dohody o volném obchodu, které v roce 2019 budou uzavřeny s Evropskou unii právě v době, kdy Velká Británie odejde z Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní ke stínovým zpravodajům začneme EPP, pan Ancorino. Uh, to eh, Děkuji. Jenom málo co dodat po těch vynikajících úvodních poznámkách. Je to celkem uh, přímočará záležitost, není zde nic sporného. Eh, my se všichni shodneme na tom, že Nový Zéland je vynikajícím partnerem, s kterým sdílíme stejné hodnoty a stejné zájmy navzdory tedy té eh, zeměpisné vzdálenosti. Partnerská dohoda o partnerství a eh, spolupráci je potvrzením tohoto vynikajícího vztahu na úrovni politické a i na dalších úrovních, eh, včetně výzkumu a inovací. Pan Tanok odvedl vynikající práci, tak jak bylo očekáváno a nedovedu si představit, že by zde byla nějaká neschoda, pokud jde o finální e, znění. My připravujeme několik pozměňovacích návrhů, ale ty se vůbec e, nebudou týkat něčeho zásadního v této zprávě. Smlouva mezi EU a Novým Zélandem e, je základem pro šestranou smlouvu o volném obchodu, která bude příštím a logickým navazujícím krokem. Děkuji. Děkuji. Nyní zástupce SAD není ALDE stínový eh, zpravodaj za ALDE Pantaj. Paní Glenn, děkuji za eh, ALDE. Vítáme toto usnesení, jeho postup nebo přístup, který přijímá, znamená to, že ukazuje se, že máme zde velmi dlouhou historii vztahů mezi EU a Novým Zélandem, sdílíme společné hodnoty, jsme aktivní na mezinárodním poli ve, stejným, ve stejné době, ve stejných oblastech. Ví se velmi dobře, že Nový Zéland, třeba že je to země tak odlehlá, se velmi e, se účastnil některých mezinárodních operací, operací Atalanta a eh, Afganistán. Loni v říjnu mm, vznikla dohoda o partnerství, která je politickým a právním rámcem pro vztahy mezi EU a Novým Zélandem E, smlouva se dotýká také boji proti terorismu, boji proti organizovanému zločinu, zejména zločinu na internetu, kde má e, Nový Zéland velké zkušenosti a pozitivní výsledky. Očekáváme též novou obchodní dohodu, protože EU je třetím největším obchodním partnerem, e, což znamená, že máme již velmi pevné eh, hospodářské vztahy s Novým Zélandem a vítáme zejména eh, odvětvovou spolupráci, zemědělství, rybolov, eh, energetika, výzkum, věda a technologie. My budeme předkládat několik malých pozměňovacích návrhů, které Hmm, e, se nebudou nějak odlišovat od přístupu pana Atanoka, jenom drobné změny a doufám, že se nám podaří uzavřít toto e, usnesení politickou a právní dohodou, což je dobré pokračování dobrá, dobrý základ pro další spolupráci s Novým Zélandem. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Pan Scholz. Děkuji. Já nejsem s tínovým zpravodajem a nechci nějak vstupovat do této práce, ale mám tři krátké poznámky. Jednak děkuji za přípravu tohoto dokumentu panu zpravodaji a chtěl bych eh, se zabývat body 3 a 4, zejména pokud jde o dohodu o volném obchodu a budoucí eh, obchodní spolupráci, a tedy budoucí obchodní dohodu s Novým Zélandem což je velmi významné pro bilaterální vztahy a to musí být dáno eh, mm, do kontextu s probíhajícími vyjednáváními s Austrálií a musíme být tady velmi obezřetní, jakou, jakou novou kvalitu tomuto ekonomickému partnerství dáme, takovou, aby nepoškodila udržitelný rozvoj Nového Zélandu v oblasti hospodářství, a tudíž je potřeba velmi opatrně zvažovat, co bude tím střednědobým a dlouhodobým výhledem. Takže tady budeme navrhovat nějaké pozměňovací návrhy a potom také v oblasti spolupráce kulturní a vědecké. Tady jsou nové oblasti pro možnosti spolupráce, které jsou vzájemně prospěšné mezi eh, oběma stranami. Takže ty nové věci budeme zaplňovat. Nyní poprosím pana Tanoka, zde bych chtěl uzavřít. Jenom uzavřu tím, pane předsedo, že eh, děkuji za vstřícné poznámky kolegů. Je to velmi zjemně naprosto nekontroverzní téma, eh, což je jasné, protože jsou to velmi úzké a neproblematické vztahy, protože máme společné hodnoty, pokud jde o právní stát, demokracii, lidská práce, práva a pohled na globální eh, otázky a výzvy, takové, mezi které patří třeba globální oteplování, což všechno, eh, což dopadá zejména na eh, státy v Pacifiku a Mikronezi a já budu vít, uvítám všechny eh, pozměňovací návrhy, pokud půjdou tím stejným směrem, jako je celá zpráva a pokud budou umožňovat zlepšení spolupráce s touto odlehlou, ale také nám velmi blízkou zemí. Eh, lhůta je zítra a my se budeme těmi pozměňovacími návrhy zabývat spolu se stínovými zpravodaji. Děkuji. Jak bylo již řečeno, hůta je zítra 11 hodin dopoledne pro pozměňovací eh, návrhy. A my se budeme vracet k tomuto bodu 7 září. Sekretariát mi říká, že bod číslo 7 je odložen až na zítřek, protože eh, velmi eh, málo těch, kteří se účastnili pracovní cesty, tady mm, nejsou dnes v 18 hodin k dispozici. Takže to odkládáme na zítra a tím končí dnešní schůze a budeme pokračovat zítra v 9 ráno. Naschledanou. Děkuji.